je také eh, pokračující eh, další práci. Takže já myslím, že něco děláme a děkuji vám. Paní komisařko, já vám srdečně děkuji a tímto ukončuji tento podjednání a dále máme na programu prohlášení Rady a komise k situaci migrantů v Řecku. A debatu zahájí pan eh, Bockov za, jako předseda rady. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že Řecko čelí obtížné situaci, pokud jde o přistěhovalectví. Musíme Řecko podpořit v jeho úsilí eh, mít přestěhovalectví pod kontrolou. Na radě jsme opakovaně diskutovali o provádění Národního akčního plánu Řecka, který se týká azylu a migrace a také hraničních kontrol. Nedávno se to diskutovalo na Radě ministrů vnitra a spravedlnosti 8. března. Komise a Řecko na tomto zasedání podali zprávu o tom, že došlo k určitému pokroku, například pokud jde o zpracování žádostí o azyl. Je také ale jasné, že e, provádění bude velice náročné. To platí jak z hlediska e, zajištění dostatku pracovníků, pro řešení případů a také pro zřízení eh, záchytných center. Je třeba využít eh, všechny možné zdroje k naplnění akčního plánu Řecka. Bude to vyžadovat i úsilí ze strany samotného Řecka a také koordinovanou podporu EU. Agentury EU, například společný azylový úřad nebo Frontex, Eh, jakož i členské státy, které mohou přispět, ti všichni se do této činnosti zapojí. Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky také bude sehrávat důležitou úlohu. Platí to pro financování, poskytování odborných eh, posudků a další pomoc. Plánuje se zřízení nového záchytného střediska v oblasti Evrosu a to je určitě vítaná skutečnost. Komise za chvíli poskytne více údajů o situaci migrantů v Řecku. Možná bych tedy jenom zdůraznil, že Rada diskutovala o tom, jak by mohla dát najevo svou solidaritu s těmi členskými státy, které čelí silným tlakům, pokud jde o příliv eh, migrantů. 8. března Rada přijala závěry týkající se společného rámce pro skutečnou a praktickou solidaritu mezi členskými státy, jejichž azylomové systémy jsou vystaveny velkému tlaku v důsledku přílivu migrantů. A klíčem v této eh, solidaritě je pojem mechanismu včasného varování eh, podle dublinského nařízení. Tento mechanism je nyní součástí i návrhu změny dublinského nařízení, kterou jsme nedávno předali Evropskému parlamentu ve snaze zahájit trialog. Tento mechanismus by nám měl umožnit předcházet situacím takovým, jaké třeba známe třeba teď z Řecka. Kromě toho máme také eh, takový balíček nástrojů, který by se mohl použít v případě potřeby. Je třeba také posílit šenkenskou spolupráci a chránit eh, vnější hranice. Rada také souhlasí, že je třeba posílit úlohu evropských agentur, je třeba podporovat spolupráci s třetími zeměmi a je třeba zajistit eh, tedy účinné informování. Agentury eh, mají klíčovou úlohu v posilování solidarity formou vzájemné spolupráce. Předsednictví zdůrazňuje, že solidarita je opravdu důležitá a měla by eh, být eh, součástí spolupráce. Solidarita je takový úhelný kámen. Samozřejmě budeme i nadále sledovat situaci v Řecku a provádění akčního plánu. Rada podporuje provádění akčního plánu a zdůrazňuje, že je třeba to, ten akční plán provádět koordinovaně. Jsem rád, že Evropský parlament se rozhodl o tomto tématu dnes diskutovat protože Řecko stojí před velkými úkoly, které jsou zároveň i úkoly pro EU. Reforma řeckého systému azylu a migrace a řádná ostraha vnějších hranic, to je věc klíčová nejen pro Řecko, EU, ale také pro migranty, uprchlíky a žadatele o azyl. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. A jménem Evropské komise nyní vystoupí paní Malmström. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, vážený pane předseda, eh, pardon, ministře. Je velice důležité, že tady dnes hovoříme o těchto nedostacích, co se týká zřízení situace migrantů v Řecku. Má to co dělat se společným asilovým systémem a týká se to samozřejmě také základních lidských práv jednotlivců. Komise trvale podporuje podporuje politiku Řecka eh, vytvořit reformu této politiky. Eh, máme, je tady také minister pro eh, řízení migrace a už bylo dosaženo pokroku v mnoha oblastech. By byly vytvořeny dvě služby, jedna pro ehm, ehm, poskoumání žádostí a druhá pro úvodní přijetí migrantů. To jsou důležité kroky. Loni azylový podpůrný úřad vytvořil podpůrné týmy, které poskytují eh, poradenství v oblasti Evrosu. Tam je to nejproblematičtější. Tato činnost bude pokračovat i letos a bude se dále intenzifikovat. Rovněž jsme poskytnikli technické mize, včetně Task Force pro eh, Řecko Frontex, UNHRC a ostatní eh, spolupracují, abychom k tomu přistupovali holisticky. I nadále se velice snažíme, aby se angažovaly i turecké eh, úřady, aby zabraňovaly nelegálním migrantům, aby se nedostávali transitem na řecké území. Čili je tady pokrok, ale zbývá udělat ještě mnohem více, protože humanitární situace v Evrosu není přijatelná. Podmínky, kde jsou, v nich jsou migranti a žadatelé o, eh, o azyl eh, udržování jsou neudržitelné. Proto řecké úřady se musí více snažit. Řecko by mělo uvést v činnost eh, tísňový mechanismus, aby okamžitě bylo možno poskytnout pomoc migrantům. Eh, je tady samozřejmě možnost evropského financování tak, aby bylo možné také navýšit kapacity, aby se vytvořily hostely a aby tam také byly například kontejnery. A eh, komise již mnohokrát upozorňovala řecké úřady, že pokud neposkytnou okamžitá opatření, mohlo by to mít závažné právní důsledky, ale samozřejmě, že samozřejmě jsou každodenně i velice vážné humanitární důsledky. Jsme tady o toho, abychom pomáhali. Členské státy, eh, instituce pomáhají, ale samozřejmě, že hlavně musí jednat Řecko a to v souladu s mezinárodním a unijním právem. Komise i nadále bude poskytovat strategickou nasměrovanou podporu Řecku v reformování systému. Znamená to i poskytování další finanční pomoci, eh, naléhavé podpory, ale tak také expertních znalostí na místě ve spolupráci s místními úřady UNHCR a dalšími. Eh, Řecka je jedním z hlavních příjemců eh, Eh, programu pro solidaritu a řízení migračních toků. 309 milionů euro zatím bylo ulokováno, ale je tady problém absorpce ze strany Řecka, takže zatím jenom málo těchto finančních prostředků se využilo. Jsou tady okamžité potřeby a my jsme poskytli ještě dalších 3,75 eh, milionů z eh, fondu pro uprchlíky. A velice z nás znepokojuje, zda budou tyto peníze opravdu využity. Jde nám o to, Musíme zjednodušit také mechanismus dodávání pomoci na národní úrovni tak, aby se upevnilo, eh, zlepšilo hospodaření s fondy. Také podporujeme eh, Task Force eh, a tu vytvořila komise právě proto, aby Řecko bylo schopno lépe absorbovat pomoc a provádět reformy. Také experti odjeli v prosinci, aby radili řeckým orgánům, které mají implementovat finanční prostředky. Také ehm, komise navrhuje přepracování eh, dublinské nařízení tak, aby se zlepšila ochrana uchazečů. Jsme velice vděční Evropskému parlamentu za jeho výraznou podporu a jsem eh, vděčná předsednictví za ujištění, že jsou ochotni zahájit mm, trialog o této věci a dalších věcech eh, v týkajících se azylu. Nedávné rozsudky ukazují, že opravdu Evropská unie unie podporuje solidní společný azylový systém, aby to podporovalo členské státy, aby se zajišťovala mezinárodní ochrana lidem, kteří to potřebují. Je to společný cíl Evropské unie a už je tomu tak po značnou dobu. Potřebujeme společná pravidla a ještě větší solidaritu. Potřebujeme vysoké standardy, posílenou spolupráci, aby žadatelé o azyl, aby se s nimi zacházelo stejně, ať se o to ucházejí kdekoliv a aby měli možnost ochrany, když ji potřebují. Aby tady byl spravedlivý celkový systém celé Evropské unii ve všech členských státech, aby všechny členské státy se podílely na odpovědnosti. Dublinský systém systém musí být doplněn o ustanovení také řešení příčin krizí a e, je třeba napravovat systémy bez e, odkladu, tak aby nedocházelo k porušování práv lidí. Proto my jsme velice zapojeni ze strany komise a velice oceňuji podporu Evropského parlamentu a velkou angažovanost Rady a mnoha dalších organizací, ale hlavní zodpovědnost samozřejmě mají řecké úřady. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní Přejdeme k vystupujícím jménem politických frakcí a nejprve paní Janaku za EPP na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Je jasné, že prevence je vždy lepší než léčba. Plně souhlasím s komisařkou eh, ve všem, co řekla o právech, k eh, kterým se musí těšit všichni žadatelé o azyl. Paní komisařka ale nehovořila jasně o tom obrovském množství lidí, kteří jsou v Řecku a bez dokladů. Turecko zrušilo vízovou povinnost pro všechny tyto lidi, takže někdo může z Libie přijet do Istanbulu a pak překročit hranici s Řeckem. Je jasné, že ta situace je pak jiná, protože ti všichni které, které vodí eh, převaděči. Eh, eh, tak to jsou lidé, my často nevíme, jaký je jejich původ, jakým jazykem hovoří, nemají u sebe doklady a všichni žádají o azyl. A jedná se e, prostě třeba o množství 350 lidí denně a to je pak velice těžko zpracovat. Souhlasím s paní komisařkou v tom, že je zde třeba diferencovat e, v rámci systému Dublin 2. Jsem, jsem ráda, že s tím souhlasíte. Řecko nese 90 současných migračních toků. A dovedete si tedy představit, jak moc je ta situace složitá. Rozhodli jsme se, že vytvoříme něko, nebo založíme několik dalších středisek, tak abychom mohli tyto lidi přijímat v důstojných podmínkách, ale to řešení se musí týkat i Turecka. Je třeba využít dohody o návratu kterou Evropa uzavřela s Tureckem i s Řeckem v roce 99. Myslím, že jakožto kandidátská země by Turecko mělo dodržovat všechny dohody. Je třeba, aby Turecko zabránilo těmto silným migračním tokům. V Řecku samozřejmě nikdo nechce pošlapávat lidská práva a Eh, jsme součástí Evropské unie, sdílíme její hodnoty a bojujeme za tyto hodnoty a budeme tak činit i nadále, ale opravdu potřebujeme pomoc od komise, rady, parlamentu a od vás eh, všech, kteří se touto otázkou zabýváte. Děkuji. Předsedající, děkuji. A nyní paní Guillaume za SD. Děkuji. Obavy z azylové situace v Řecku nejsou žádnou novinkou. Byla tedy už přijata opatření na úrovni národní i evropské. Toto téma se ale eh, dnes ještě vrací. V Řecku byl, byla pozměněna prezidentská vyhláška z roku 2010 a podle této změny by se vlastně měly zatýkat tyto eh, skupiny bez dokladu, zvláště jednali se o lidi, u nichž hrozí, že jsou eh, nositeli infekční choroby. To jsou znepokojivá opatření, protože se zaměřují konkrétně na ty nejzranitelnější lidi podle diskriminačních kritérií lidí, jenom to zvýší předsudky vůči přistěhovalcům a žadatelům o azyl a navíc je tady problém vlastně se zadržováním migrantů a osob, které mají nárok na mezinárodní ochranu. A já bych tedy eh, ráda věděla, zda je tomu skutečně tak. Ta situace eh, je tady, je tady ale dlouhodobější je třeba skutečně vést objektivní diskusy, abychom lépe viděli do těch přijatých opatření. Byla tady zmínka o financování a má první otázka se tedy týká e, opatření, která mají prioritu a která budou mít prioritu do budoucna, pokud jde o financování. Dále bych byla ráda, abyste nám řekla, jak jsou identifikovány osoby, které mají nárok na mezinárodní ochranu které třeba potřebují eh, pomoc s žádostí, protože eh, bylo to už tady řečeno, že Řecko tady vlastně teď bude působit jako takový evropský četník. Určitě tomuto členskému státu musíme pomoci, ale ten přístup eh, se musí opírat o mezinárodní a evropské právo a o vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Děkuji vám, paní Guillaume. Nyní za uh, eh, LD paní Grisbeck na dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové, hovořilo se tady o uh, výzvách. Je pravda, že tady před námi stojí obrovská výzva, která platí pro Řecko, ale také pro celou Evropskou uh, unii. A my se s touto výzvou musíme vyrovnat. Uh, jakožto zástupci evropských občanů. Na konci 20. Eh, století došlo k pádu berlínské zdi a mohli jsme si myslet, že už nikdy neuvidíme stavění jiných zdí v Evropě. Ale není tomu tak. Existuje obrovský projekt eh, Řecka, které se tak snaží řešit své mm, velké problémy jak říkala řecká kolegyně, je to více než 350 lidí denně, kteří se dostávají přes hranici s Tureckem, ale jsou to lidé, kteří nejsou Turkové, ale pocházejí z mnoha jiných zemí světa. Doufali jsme, že nic, něco takového již nikdy neuvidíme. Navíc eh, je to doprovázeno nedůstojnou humanitární situací, kde jsou eh, porušována lidská práva o nichž přitom neustále hovoříme a obhajujeme je. Říkáme, že lidská práva jsou tím nejcennějším, co Evropská unie má. E, samozřejmě ta reakce je složitá. E, je jasné, aniž bych zabíhala do nějakých odborných detailů, že ta solidarita e, má spočívat ve sdílené odpovědnosti, v odborné pomoci, ve financování, k ve, ve směrování finančních prostředků z Evropské unie, tak, aby to zajistilo skutečně účinnou pomoc a důstojnou reakci, která bude v souladu s lidskými právy. Další věc, o které se hodně hovoří v posledních týdnech v Evropě, je to, že tady je snaha eh, vlastně to, tuto solidaritu formulovat i v nějakém konkrétním textu. To by znamenalo, že se vytvoří nějaká celá škála textů, které budou použitelné všemi. Ve Francii se nyní hovoří o obnově vnitřních hranic, ale přitom jde o ochranu vnějších hranic a je tedy třeba to, na toto vždycky poukazovat. A třetí věc, paní předsedající, to je, že je třeba mít eh, tady možnost a politickou vůli zajistit rovnováhu mezi severem a jihem a využívat rozvojovou pomoc a partnerství s jižními zeměmi tak, aby migranti ani neměli eh, potřebu jezdit do Eldoráda, které jim přitom není. Děkuji, paní Grisbeck. Máme tady modrou kartu. Pan Papa Nikol by vám chtěl položit otázku. Souhlasíte? Prosím. Se schěsí me ta scholia tis... Eh. Děkuji. Pokud jde o komentáře ohledně Řecka, chtěl bych položit následující otázku. V loňském roce na Lampeduze eh, bylo asi 60 tisíc lidí z třetích zemí ze severní Afriky a po všech těch událostech, k nimž tam došlo, ale v Řecku je to více než 120 tisíc lidí z třetích zemí, eh, kteří eh, a, a, mm, oni jsou zatýkáni jenom na základě údajů Frontexu. Myslíte si, že Řecko může samo čelit tomuto tlaku, když má šestkrát méně obyvatel než Itálie? Paní Grisbeck, děkuji. Eh, Vidím, že jste tady za mnou. Eh, já samozřejmě chápu, že Řecko nemůže reagovat samo, to jsem se snažila vysvětlit. Já jsem byla na ostrově Samos v Řecku, kde jsem viděla tu velice složitou situaci a také jsem byla na ostrově Lampedusa, kde jsem rovněž viděla, jak eh, ty problémy byly závažné. A společně, solidárně, to můžeme řešit. Musíme co nejvíce pomáhat Řecku jakožto členu EU. Ale ta naše reakce musí se prolínat všemi politikami EU. Samozřejmě já uznávám, že Řecko má veliké potíže, to zcela chápu, tak jako kdyby byla řekyně. Děkuji paní Grisbeck a nyní paní eh, Flotr za zelené na jak dlouho? Minuta třicet. Ano, není to poprvé, kdy hovoříme o tomto tématu. Myslím, že všechny orgány, Soudní dvůr, Evropský dvůr pro lidská práva, eh, organizace občanské společnosti, zkrátka všichni eh, varovali před mm, tímto problémem. Řecko má národní plán migrace a azylu, ale je vidět dnes, že ta situace je stále problematická. Je to skutečně urážka lidské důstojnosti. Od začátku roku několik desítek lidí zahynulo na řecko-turecké hranici, když se snažili o překročení hranice v Evrosu. Nevládní organizace dnes v Řecku při hospodářské krizi zaznamenávají stále více rasistických útoků a je to údajně 63 případů, 18 ze strany policistů. V poslední, a to se týká tedy údajů za poslední půl rok eh, roku 2011. Navíc v předvolebním období v Řecku teď eh, se eh, dá, dá slyšet mnoho názorů, které jsou velice xenofobní a zaměřené proti imigrantům. Připravují se záchytná centra, ale také tady je snaha skutečně izolovat migranty podezřelé z infekční choroby. Hovoří se o nich jako o časované bombě pro společnost. A Evropská unie tedy musí jednat, musí eh, lpět na svých hodnotách, na spolupráci a solidaritě. A je třeba říci, že členským státům, že než aby hrozili Řecku, že ho vyloučí ze Schengenu, což je zcela skandální návrh, eh, je nemožné, že soudní dvůr, nebo členské státy zároveň litují, že soudní dvůr jim znemožňuje eh, vracet eh, migranty do Řecka. To je skutečně zbabělost a pokrytectví prvního řádu. A Evropská komise tady má velkou odpovědnost a musí hájit naše základní principy. Myslím také, eh, že je třeba to řešit i s Tureckem. Pokud jde o readmisní dohodu, Turecko tam žádá rovnost zacházení, ale jedná se skutečně o dvojí standardy, eh, protože eh, řečnice je přerušená, musíte ukončit. Ano, Turecko nyní přijímá tisíce uprchlíků eh, na syrské hranici a měli bychom tedy si mezi sebou přestat přehazovat ten míček a solidárně se k tomu postavit. Eh, Děkuji vám. Nyní má slovo pan Triantafilides za GUE. a to bude tedy poslední vystoupení jménem politických frakcí a chtěla bych říci, že eh, jsem ochotná být pružná, pokud jde o čas, ale od, teď už to není možné, protože už jsme nabrali spoždění, takže dodržujte řečnickou dobu. Pane Triantifilides, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Situace migrantů v Řecku odráží celkovou situaci. ekonomické a politické nerovnosti, diskriminace, vykořišťování, zastrašování, to jsou eh, věci, které jsou odrazem celkové situace. Vidíme, jaké jsou podmínky migrantů, eh, kteří eh, nemají ani možnost základní hygieny. Ale mm, Navíc ještě žijí ve vyloučení ze společnosti, stávají se oběťmi vykořišťování, rasismu. A v této eh, předvolební atmosféře zaznamenáváme opravdu čím dál absurdnější názory, kdy ti migranti se stávají obětními beránky, Eh, té krizové situace v Řecku. Jsou představováni jako časovaná bomba, jako nositelé eh, nemocí a xenofobie vzrůstá. Probíhá stále více čistek a ve třetím čtvrtletí roku 2011 došlo k 63 případům rasismu a dokonce i s účastí nezletilých. Ta odpovědnost leží na řeckých orgánech, ale také na Evropské unii. A doufám, že ta solidarita, o které hovořil pan ministr, eh, nebude, nezůstane jenom u slov, ale bude to také solidarita hmatatelná. To znamená, aby se poskytla pomoc zemi, která v důsledku své zeměpisné polohy čelí e, obrovským přílivům migrantů, e, kteří hledají lepší život. Tato solidarita musí být e, celková. Nesmí se jednat o, jenom o finance, ale také o pomoc při zřizování záchytných středisek. Je třeba, aby Evropa ukázala svou pravou tvář. Je třeba, abychom vytvořili prostor mírového soužití, nikoli prostor ksenofobie. Eh, Samozřejmě tato cesta je složitá. Děkuji. A nyní má slovo paní Holmájer. Já bych na začátku chtěla poděkovat na eh, dík směrem k úřadu pro podporu eh, asilantů, eh, které skutečně vážně pomáhá, efektivně pomáhá v Řecku, zejména v té oblasti, kde o tom mnozí právě hovořili, to znamená budování přiměřených ubytovacích kapacit. Eh, parlament se před několika dny usnesl na tom, že je třeba výrazně zvýšit počet těchto ubytovacích možností a to znamená, že by mělo přijít také podpora z Evropské unie a to samozřejmě bude také prosím EASO, to znamená tomu podpůrnému asilovému úřadu. Já bych chtěla říci, že Eh, se těžko popisují ty obtíže samotné, ale možná by bylo lépe spíše popsat konkrétně, jak chceme postupovat a abychom tady také nežádali to, eh, že všechno musí být přes noc hotový, ale, hotovo, ale prostě je třeba k tomu přistupovat realisticky. Myslím si, že je také vhodné to, že mnohé země zatím eh, přestali vracet uprchlíky a nějakým způsobem to řešit. Také je třeba výrazně posílit spolupráci s Ruskem. Paní komisařka to vlastně řekla, že se pokoušíme o posílení spolupráce, to znamená eh, ta eh, problematika eh, výzvé politiky a vrácení tedy repatriace, eh, tak to je velice citlivé a samozřejmě eh, se to zatím eh, musíme rozlišovat. To Máme tady speciální řešení pro obchodníky a pro studenty. No a dále bychom se měli také snad dohodnout na policejní spolupráci, poněvadž tady jde skutečně o boj proti kriminálním obchodníkům s lidmi, kteří zneužívají situace a Ehm, de facto využívají tady těch sporů, které máme eh, s Tureckem. Já tady doufám, že k té policejní spolupráci dojde. Děkuji vám, paní Holmajer. Eh, pane Rybiku, byla to z vaší strany modrá karta. Paní Holmajer, pro vás tady máme modrou kartu, přijímáte? Dobře. Pane Rybiku, máte slovo. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Olmaje, protože myslím, že eh, tady zdůraznila také pozitivní aspekty. Já bych chtěl tady v rámci modré karty eh, se chtěl také dozvědět, jak můžeme eh, přiměřeně integrovat tyto migranty do Evropy. To znamená, že je důležité ohlížet se na kvalifikaci a také na potřebu podnikatelské sféry v Evropě aby tady bylo možné pozitivně integrovat tyto lidi do pracovního procesu. To znamená, chtělo by to jasnou analýzu a e, prostě e, vědět tedy, jakým způsobem je integrovat. Děkuji vám, pane Rybiku, paní Holmajer. Ano, já si skutečně myslím, že v souvislosti se spolupráci e, s podporným úřadem pro migranty je třeba rychleji identifikovat eh, lidi, mm, kteří do Řecka proudí a je skutečně možné je eventuálně Eh, převést do jiných zemí, poněvadž za prvé nemohou zpátky do své vlasti a za druhé možná mají potenciálně i kvalifikaci, které by pro nás mohly být užitečné. Nicméně jde také o to, abychom řekům pomohli s, vůbec s registrací a s identifikací, eh, s tím urychlením a aby tyto procesy prostě probíhaly rychleji, ale také, aby se mohly vracet eh, ty kteří nemají ani kvalifikaci, ani oprávnění zůstávat v Řecku nebo v EU, poněvadž de facto eh, mají šanci eh, zůstat bezpečně doma. Děkuji. Nyní má slovo pan Drucas dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, komisi a komisařce Malmströmové osobně za to, že stála na straně Řecka v posledních letech. Nesmíme eh, skutečně si zakrývat oči. Ten problém je stále závažnější. Sociální smír v Řecku je ohrožen. Je zde také otázka související s hygienickými podmínkami a také e, otázka věci samé, a sice to jsou finanční prostředky, e, které by měly být použity pro v uvozovkách cizince. V minulosti byly určité nedostatky, Řecko neučinilo to, co mělo udělat a ty obrázky, které dnes vidíme z Evrosu na to my řekové nejsme pišní, ale týká se to celé Evropy a naštěstí na tom se všichni shodneme. Dovolte, abych také s veškerou eh, vděčností, kterou pociťuji za tu pomoc Řecku, řekl, že si myslím, že Evropa ještě neudělala to základní, pokud jde o opravdu evropskou azylovou politiku. Musíme být odvážní a vyzývám radu a komisi, aby okamžitě zahájili postupy vedoucí k nahrazení systému Dublin 2 systémem, který bude vycházet ze solidarity mezi členskými státy. Musíme zde čelit situaci, kdy některé členské státy hájí eh, jen své zájmy a to na úkor třeba právě Řecka. I když Řecko by zvládlo eh, absorbovat všechny ty finanční prostředky, stejně by to bylo problémem. 90 migrantů, kteří přicházejí do Evropy, skutečně přicházejí přes Řecko. A na závěr bych chtěla říci ještě toto. Řecko eh, má teď před volbami Taková je skutečnost a otázka migrace je využívána nejen extremistickými stranami. Je to velice populistické téma a někteří manipulují s lidmi a s jejich obavami. A proto vyzývám všechny, aby eh, opravdu toto bedlivě sledovali. Děkuji. Nyní pan Chrysogelos má modrou kartu. Chce vám položit otázku, prosím. Pane Drucasi, vy jste byl dříve ve vládě a já bych se vás tedy chtěl zeptat, kolik procent z těch 309 milionů, které poslala Evropská unie, bylo eh, absorbováno. Vy jste hovořil o tom, že Řecko to nezvládá, ale některé finanční prostředky ani nebyly využity eh, které přitom byly určeny na eh, dobrovolný návrat těchto přistěhovalců. Máme tady je tady tři tisíce eh, žádostí. Kolik z nich se řešilo a kolik z těch žádostí o azyl bylo zpracováno? Dovolte, abych tady v Evropském parlamentu tuto eh, otázku otázku neřešil z hlediska řecké opozice. Myslím, že je třeba tuto otázku poskytnout vládě Řecka a komisi. Děkuji. Pan Chrysogelos má slovo na jednu minutu. V Řecku vidíme, že ty migrační toky mají svá specifika. Řecko před 20 lety bylo zemí eh, přistěhovalců, nikoli zemí eh, přijímající. Řecko se nachází v citlivé oblasti, má dlouhé hranice a můžeme si položit otázku, zda Německo, Belgie, Spojené státy, Austrálie by byly tak silné bez přistěhovalců musíme eh, skoncovat s tím pasivním postojem, který vede ke xenofobii ale zároveň musíme izolovat extremisty, eh, kteří brání řešení problému, protože předkládají návrhy typu masivní vyhošťování, stavění zdí a zřizování záchytných center. Jedná se o flagrantní porušování lidských práv a vyžaduje to nejen zapojení pořádkových sil, ale také veliké náklady. Přitom jsou života schopná realistická řešení, které může Řecko zvolit ve spolupráci s Evropskou unii. Evropa musí čelit tomuto problému. Hovoří se o vytváření přijímacích, screeningových center a také o dobrovolném návratu. To všechno jsou řešení. Pane Chrysogelos, překročil jste eh, svůj čas, takže vám děkuji a nyní má slovo pan Busutil. Já jsem přesvědčen, jak už tady bylo řečeno, že Řecko eh, vlastně pociťuje symptomy choroby. Co se týče imigrace, musíme si připustit, že jako jiné evropské státy i Řecko je zemí tranzitu, nikoli v konečného určení. To je důležité. Je důležité si uvědomit, že Řecko je transitní země a imigranti, kteří směřují do Řecka, nemají v úmyslu tam zůstat, ale chtějí se vydat do jiných členských států Evropské unie, zejména do států na severu Evropy. To znamená, že i vnější hranice Řecka eh, vlastně nejsou problémem Řecka, kudy tam proudí imigranti. Je to problém Evropské unie jako takové. Ale není to jenom Řecko, je to i Malta, má země Lampedusa například. 60 tisíc osob, které dorazí na Lampedusu, nemají v úmyslu tam zůstat. Kdo je, si to myslí, tak se mílí. Proto musíme hledat konkrétní opatření, jak vyřešit tento společný problém Evropy. A musíme to dělat společně. Já jsem přesvědčen, že opatření, které navrhuje Rada a revize dublinského nařízení nestačí, že máme ještě daleko k dohodě. A také jsem přesvědčen, že závěry Rady ohledně solidarity, byť jdou správným směrem, pořád ještě nejsou dostačující. Všichni si musí uvědomit, že toto je celoevropský problém. Dokud si to neuvědomíme, nenajdeme ani řešení. Děkuji vám, pane Busutile. Nyní má slovo paní Fajon. Zřejmě zde není, takže má slovo pan Papa Nikolaou na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. K tomu, co zde již zaznělo, bych chtěla říci, že Řekové jsou pohostinný národ a e, že e, e, respektujeme práva v příchozích, ale podle těch odsudků, které tady zazněly, by to tak snad nevypadalo. Vzpomeňme na člověka, který byl zavražděn cizinci v 6 večer v okamžiku, kdy vezl svou manželku do porodnice. To potom vyvolává eh, nepokoje. Jestliže nechceme, aby se k nám někdo dostal, tak musíme zavřít hlavní dveře, nejenom okno. A myslím, že tady bychom měli použít stejnou politiku. Naší eh, domem je Evropa a hlavními dveřmi jsou evropské hranice. Frontex nebo jiné agentury vám řeknou, že hranice Řecka a Turecka jsou eh, vstupní branou pro migranty máme zdroje, agentury, které umožňují kontrolovat naše hranice, ale musíme také žádat eh, Turecko, aby eh, bylo stejně mm, přísné vůči převaděčům, kteří využívají této situace a kteří umožňují těmto migrantům, aby se eh, tedy pohybovali po jeho území. Eh, lidé, kteří žádají o mezinárodní ochranu, si zaslouží spravedlivější zacházení. Tady mám na mysli eh, Dublin 2. Eh, souvisí s tím mnoho aspektů. Předsedající, dám vám ještě několik vteřin, ale prosím, abyste četl pomaleji, protože to tlumočníci nestíhají. Vážení kolegové, ve, vy nemáte ve své zemi 400 nových migrantů každý den. A to jsou jenom čísla která, eh, migrantů, které zjistíme, takže ta čísla ve skutečnosti jsou ještě vyšší. Teď eh, v Řecku je před volbami, probíhá volební kampáně a eh, dovedete si představit, že by ve vaší zemi byl návrh, že se podél hranic rozmístí miny. To všechno my teď slyšíme v předvolební kampani a je třeba opravdu eh, tomu zabránit. Řečník byl přerušen paní Boskurt. Eh, vážený, eh, vážená paní předsedkyně, paní komisařko, doslechli jsme se, že Řecku se chystá migranty zase posílat eh, zpět, eh, případně tedy je to motivováno eh, údajným nebezpečím nemocí. Na druhé straně jsem ovšem slyšela o tom, že tedy se chytá, chystají další tábory, někteří zase říkají o tom, že je třeba vyčistit ulice, eh, přibývá tam xenofobie. Eh, nicméně existují určité právní závazky pro přijímání migrantů a e, dochází k tomu, že ti lidé jsou v podstatě zavíráni, poněvadž snad nejsou zdraví. A mě by zajímalo, zda tento začarovaný kruh e, bude nějak prolomen, e, že jestli tady budeme skutečně přijímat ty nově příchozí a ne, ne tady tak s tím zacházet. Děkuji paní Boskurt. Teď máme postup Catch the Eye a slovo má paní Basesku. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Podle řeckých statistik 90 všech těchto imigrantů, kteří v roce 2001 eh, dorazili do Evropské unie, tak učinili přes Řecko. Každý členský stát by měl velké potíže, kdyby měl řešit takovýto problém. Potřebujeme koherentní přístup na evropské úrovni, chceme-li zvládat takovéto případy. Všechny sousedící státy musí také spolupracovat při regulaci eh, migračních toků a zabezpečení hranic. Frontex sehrává zásadní úlohu v tomto ohledu. A proto tato agentura musí zdvojnásobit úsilí, aby pomáhala úřadům. Také imigranti musí mít rychleji poskytnout právní status. Administrativní řízení je třeba urychlit. Včera Řecko hránil, přišlo se systémem doplovolné repatriace. To je velice důležitý krok dopředu, zejména proto, že to zahrnuje i nevládní organizace. Děkuji, paní Kopa. To problema Děkuji vám, paní předsedající. Problém migrantů v Řecku je třeba vnímat z humanitárního hlediska. Musíme najít nějaké řešení. Více než 150 tisíc migrantů bez dokladu přijde každý rok do Řecka. A to je opravdu velké číslo. Tito lidé se snaží uniknout eh, ze své země, unikají před pronásledováním nebo před bídou a mělo by se jim dostat humánního zacházení. Řecko samotné ale nemůže čelit takovýmto migračním tlakům. Jak už to řekla řada kolegů, do Řecka přichází 90 migrantů, kteří se chtějí dostat do Evropské unie. A ve smyslu Dublinu 2 zůstávají, vlastně uvíznou v Řecku. A my tedy musíme pak řešit otázku migrantů bez dokladů. Navíc eh, zpracování žádostí o azyl není dostatečně rychlé. Bylo by pokrytecké tady srovnávat Řecko s jinými zeměmi, pokud jde o podmínky přijímání a zacházení s uchazeči o azyl, protože ten problém je prostě nesrovnatelný. Řešení situace migrantů v Řecku eh, může přijít pouze, když to budeme chápat jako evropský problém. Děkuji, paní Keller. Děkuji ten eh, problém v Řecku je skutečně problémem evropským a je třeba ho řešit na evropské úrovni, například reformou Dublinu 2 a také investicí peněz do řeckého asilového systému. Jenže tyto peníze mohou být utráceny pouze na řecké úrovni a tady vidíme spoustu nedostatků, které se také projevují v zprávě o implementaci Národního akčního plánu v Řecku. Zde je vidět, že pro asilovou službu bylo eh, rekrutováno zaměstnáno pouze 11 lidí ze 700 plánovaných. A taky de facto fungují pouze v sobotu dopoledne. To moc nepomáhá ta detenční centra, tam se situace zlepšila proto, že je tam méně lidí, než by jich tam být mohlo. Celkově přetrvává pořád řada problémů a v podstatě nyní eh, v předvolební kampani jsou migranti eh, využíváni jako argument. My bychom skutečně jim měli zajistit eh, normální šanci na život v evropské úrovni, nenechat to jenom na řecích a podělit se o tom s sami. Děkuji vám a nyní pan Overmajer. Děkuji, paní předsedající. Ano, já tady eh, v této debatě něčemu nerozumím. Na jedné straně komise eh, chce Evropskou unii postavit pod kuratelu Evropského soudního dvora pro lidská práva. Eh, to znamená to, že v podstatě není možné uchazeče o azyl posílat zpátky domů. Myslím, že ten eh, Dublin to je skutečně důležitá, eh, důležité opatření na řešení této situace. V podstatě ta eh, problematika hovoří pořád totež. Zelená hranice je otevřená, Turecko nemá příliš snahu spolupracovat a tak dále. Já se tedy ptám, proč by nebylo lepší prostě kdybychom eh, tady zavedli prostě jakési eh, rychlé opatření, poněvadž nemusí, nesmíme zapomínat na to, že také tam bydlí lidé, pro které je to domov a také tito lidé mají právo na ochranu. Děkuji vám. A jako poslední v rámci KGTI pan Jakoliny. Grazie, signora Presidente. Questo dibattito si svolge... Ehm, paní předsedkyně. Je to rok od eh, posle- minulé podobné rozpravy. A letos eh, opravdu se s tím musíme poprat jako loni. A teď se hovoří o Řecku. Před eh, rokem jsme hovořili o Lampeduze, kam dorazilo 60 tisíc migrantů. Jedná se o ekonomické migranty, přijíždějí do Itálie, stejně jako do Řecka a na Malto, ale nechtějí tam zůstat. Chtějí jet dále do jiných členských států Evropské unie. A reakce je zase více Evropy a větší solidarita. A já bych, paní komisařko, navrhl, abyste zahájila jednání Eh, aby se zasáhlo v této oblasti od roku 2014 do roku 2020, aby na to byly finanční prostředky, protože musíme jednat. A to teď říkám radě, buďte aktivnější. a eh, trošičku vždycky e, postrčte ty členské státy, které nejsou dostatečně aktivní. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám a děkuji vám za tuto debatu. Je to skutečně mimořádně důležitá debata a já jsem si jistý, že se k tomu budeme vracet. Eh, Řecko potřebuje naléhavě několik věcí. Především je třeba dál, nadále pracovat na akčním plánu, tak aby eh, byly vytvořeny řádné podmínky přijímání migrantů a kde je možné je vyřizovat co nejrychleji. Také je třeba zařídit humanitární pomoc pro lidi, kteří jsou v velmi obtížné situaci a týká se to zejména děti. Dále hranice, hranice musí být lépe chráněny. Eh, jsou také eh, musí být systém, aby se lidé tady na základě výsledku řádného procesu mohli vracet, mohli být vraceni a také musíme reformovat administrativní systém tak, aby prostředky, které máme, byly řádně využívány. Máme prostředku hodně, jsou to stovky milionů eur, ale je třeba, aby je řecké úřady využívaly. Já jsem přesvědčená, že tady je možné udělat mnoho pro to, aby se tady ty procesy urychlily a odborná byrokracie. To všechno je důležité a všechny tyto věci eh, jsou naše oblasti pomoci, pomoci peněz a také spolupráce s řeckými úřady a také uskutečňování akčního plánu. A samozřejmě tady máme prostě ten recruitment, málo nedostatek eh, pracovníků. Máme tady také Europol, eh, který se eh, může zabývat otázkou pašování lidí, máme experty na úrovni členských zemí, komise a tak dále, máme té UNHCR a další. My se snažíme také Řecko podporovat v jeho vyjednávání, respektive úsilí o vyjednávání s Tureckem a snažíme se také asistovat Turecku při administrativní reformě a také finančními prostředky, které by také na to mohly vynakládat. Čili eh, pokrok tady je a my jsme připraveni pomoci. Nikdo nepopírá ty obrovské potíže, které tam dnes jsou. Ekonomická situace je velmi Eh, obtížná. Spousta lidí v Řecku dneska trpí a my také víme, že eh, v souvislosti s geografickou polohou eh, Řecko je prostě destinací migračních proudů. To taky je. Je to tedy evropský problém, je to evropská evropský zájem a my budeme nadále pomáhat Rada, komise, prostě všichni. Neočekáváme, že se situace zlepší přes noc ale bude to trvat a mm, prostě potřebujeme, aby tady byl nějaký trvalý postup vpřed, abychom mohli zajistit tedy to, že všechno, co bude e, uvedeno v činnost, v život musí být v rukou řeckých úřadů. Takže já vám děkuji, děkuji vám za podporu, za pochopení a paní předsedající a věřím, že se k tomu brzy vrátíme. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A teď za radu eh, uděluji slovo panu ministrovi Pickovi. Mnohokrát děkuji za slovo. Není pochyb, že tato večerní rozprava ukázala, že máme co dělat s velice důležitou věcí pro nás, pro všechny. Situace v Řecku, co se migrace týče, je nesmírně napjatá a musíme to opravdu praktičně prodiskutovat a musíme pečlivě zvážit všechny výzvy a problémy, které řeší Řecko. Jak řekla správně paní komisařka Malstremová, situace, v níž je Řecko eh, vyžaduje velkou práci a to i z naší strany. Musíme také prokejevovat patřičnou solidaritu s Řeckem a dalšími členskými státy, eh, které jsou pod velkými migračními tlaky. A samozřejmě proto se musíme vzájemně podporovat v Evropské unii. Zároveň ale musíme také eh, se postarat o to, aby každý členský stát byl schopen se vyrovnat s neočekávanými migračními tlaky a zároveň samozřejmě musí dodržovat mezinárodní a evropské právní závazky. To je samozřejmé. Musíme se samozřejmě snažit předcházet eh, krizím v jednotlivých členských státech z hlediska jejich migračních systémů. A zároveň se musíme snažit navyšovat podporu, pokud by opravdu eh, vypukla krize, abychom ten konkrétní stát dokázali podržet. To budeme dělat, budeme to i nadále dělat v Řecku a budeme na základě touto podpory e, se snažit o to, aby Řecko co nejrychleji mělo asilový systém, který by byl spravedlivý, efektivní a který by dokázal adekvátně vyřizovat e, e, žádosti o azyl. Tím doufám přispějeme k normalizaci dublinské spolupráce. Nakonec mi dovolte, abych vám poděkoval za vynikající rozpravu. S velkým zájmem jsem si vyslechl vaše názory na tuto věc která samozřejmě potřebuje být pořádně produkt, pro, diskutována, protože je to obrovský problém pro Řecko a jak už jsem říkal, ale vlastně je to velká výzva pro naši evropskou spolupráci. Děkuji, pane ministře, a děkuji vám za tuto mimořádně konstruktivní rozpravu. Tím je rozprava u konce a zasedání se přerušuje do zítřka 9 hodin.